Budeme pokračovat v plenární schůzi. Dalším bodem na programu je zpráva paní Žoly. Druhá revize dohody o partnerství AKTES, tedy dohody z Kotonu. Nejprve vystoupí paní Žoly, je-li přítomna. Pokud ne, dáme nejprve slovo komisi. Paní Jolie, jste připravena? Máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, Revize dohody z Kotonu nadává eh, příležitost eh, eh, vyvodit po naučení z krize, kterou procházíme, krize socioekonomické, krize potravinové, krize v oblasti klimatických změn, to, že přetrvává extrémní chudoba, dominantní tržní model hospodářství a náš způsob života nejenom dospěli ke svým limitům, ale vyprovokali více rozměrnou krizi, která je bezprecedenční musíme eh, své politiky radikálně přepracovat. Návrh zprávy, eh, který vám je dnes předkládán, byl přijat jednomyslně ve výboru pro rozvoj a zdá se mi, že to eh, představuje první etapu v této důležité reformě. První věc, na kterou musíme dbát, je koherentnost. Politika obchodu, rybolovu a zemědělství Evropské unie musí být navzájem koherentní a musíme při jejich naplňování, při jejich eh, konceptuálně zajišťovat eh, trvalý rozvoj a eh, dobrou životní úroveň a slušný příjem pro všechny. Lituji, že musím konstatovat, že dnes tomu tak doposud není. V oblasti oblast obchodu sama o sobě často vypadá tak, že Evropská unie obětuje eh, domácí obyvatelstvo ziskům nadnárodních společností a dohody o evropském eh, partnerství jsou právem kritizovány eh, zem, rozvojovými zeměmi, jejich občanskou společností, jejich odbor a tak dále, jakožto hrozbu pro hospodářství. Politika v oblasti zemědělství je Eh, jednou eh, z nejkritičtějších, je stále zanedbávána v oblasti spolupráce mezi EU a AKT, přestože eh, zemědělství a sektor venkova představuje 60 zaměstnanosti v těchto zemích. Příslušné prostředky vyčleněné EU na tuto oblast jsou hm, prakticky nulové. Jak vymítit chudobu Eh, bez toho, že by potravinová soběstačnost byla prioritou. Zemědělství musí být v jádru evropské rozvojové politiky. Eh, je třeba eh, aby rozvojové země ve spolupráci s místními zemědělci zajistili svoji potravinovou soběstačnost. Legitimita jejich demokratických vlád je dnes totiž ohrožena novým jevem, který je obzvlášť nepokojivý a to je eh, zabírání eh, orné půdy zahraničními investory, poté co zrostly ceny potravin v roce 2007. Čína, Saudská Arábie eh, nebo Katar se staly vlastníky milionů hektarů orné půdy v rozvojových zemích. Evropská unie a země AKT musí řešit tuto otázku, která by mohla do budoucna vyvolat násilné konflikty a hlad, vzhledem k tomu, že přístup k přírodním zdrojům, jako je půda a e, voda, a respektive tady přístup k těmto přírodním zdrojům, by měly být považovány za nestezitelné lidské právo e, místních obyvatel. Dále je zde otázka daňových e, rájů, protože to, je velice, to má velice negativní dopady pro rozvojové země jejich vlády. Nelegální úniky kapitálu Eh, jsou větší než eh, celkový dluh těchto rozvojových zemí. Eh, první etapou řešení této problematiky mohlo být podepsání závazných smluv, které by zavazovaly nadnárodní společnosti, aby automaticky deklarovaly zisky a zaplacené daně ve všech zemích, kde mají provoz. Tím bychom zabránili tak velkým ztrátám na straně rozvojových zemích. Také bychom měli stále eh, připomínat demokratický deficit u této revize do diskotonu, protože parlamenty nebyly konzultovány a role společného parlamentního schromáždění KTU přitom musí být posílena. Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, doufám, že vyjednavači eh, se ujmou této, využijí této příležitosti, eh, správným způsobem opra, upraví tuto dohodu tak, abychom zohlednili to, že těmi hlavními příjemci přínosů z této dohody musí být eh, domácí obyvatelstvo v zemích AKT. Děkuji, pan Moreira. Vážení poslanci, pane komisaři, Výbor pro mezinárodní obchod, jehož jsem předsedou, rozhodl, zaujmout stanovisko k přeskumu dohody z Kotonu, a to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že mezinárodní obchod je významnou součástí vztahu se zeměmi AKT, a za druhé, protože dohoda z Kotonu představuje nový druh hospodářského partnerství stejně jako dohody o volném obchodu. A z toho důvodu jsme se dohodli zúčastnit se zprávou, jehož zpravodajem já jsem. Tato zpráva nám ukazuje dvě starosti a sice, že zde máme specifika dohod o hospodářském partnerství <clears throat> a také uznávání parlamentních institucí. Je také důležitá synergie obou oblastí. Myslím tím synergii společného parlamentního zhromáždění a meziparlamentního zhromáždění, které vzniklo na základě těchto dohod. Slovo má pan de Gucht. Uh, Pane předsedo, vážení kolegové, já si velice eh, vážím vašeho zájmu o druhou revizi eh, dohody z Kotonu. S velkým zájmem jsem si také přečetl zprávu eh, výboru pro rozvoj, která důkladně analyzuje věci, o které jde. V celém tom procesu je naší prioritou informovat Evropský parlament tak, jako jsme tomu v posledních měsících činili vyjednávání nabrala na intenzitě a nyní jsou v poslední fázi a společné setkání e, velvyslanců ukáže e, na jejich výsledky. Proběhne mimořádné e, zasedání ministerské v březnu, které by mělo schválit revizi dohodu z Kotonu. A nyní bych vám řekl něco k té zprávě. Ta zpráva užitečně potvrzuje určité pozice Evropské unie jako například eh, posílení eh, role eh, národních parlamentů, role v otázkách mezinárodně lidských práv a také zdůrazňujete otázky změn klimatu a bezpečnosti potravin a Eh, s tím my eh, souhlasíme a budeme to potrhovat v mhm. tom eh, závěrečném výsledku. Já bych poukázal na několik dalších otázek, kterým také přikládáme velkou důležitost. Komise chce posílit parlamentní rozměr dohody z Kotonu. Proto naším úmyslem není oslabit ten společný parlamentní výbor, ale naopak posílit dohled parlamentu tak, abychom mohli Eh, v rámci eh, stávajících eh, programů parlamentní spolupráce a rozvojové spolupráce dále pokračovat. Měli bychom zajistit maximální synergie mezi orgány spolupráce v rámci eh, dohod o hospodářském partnerství a tak eh, podobně. Komise eh, ovšem uznává, že tuto otázku musíme dohodnout s těmi, o které jde v první řadě a proto je nakloněná k tomu zrevidovat svoji pozici. A rádi bychom se také zeptali parlamentu, jak vnímá roli těch jednotlivých SPS, společných parlamentních schromáždění. My voláme nejenom po potřebě eh, synergií eh, v rámci dohody eh, z Kotonu, ale i v, po revizi obchodního režimu z Kotonu. Jako v minulosti i nadále hodláme pokračovat ve vyjednáváních o v evropských partnerských a regionálních partnerských dohodách. Já bych chtěl zdůraznit, že je ani ne politicky žádoucí, ani eh, realizovatelné zahrnout unilaterální obchodní eh, eh, režimy, jako je GSP nebo GSP plus do dohody z kotonu, jak to navrhuje zpráva, protože to závisí na nezávislých systémech. Komise naopak vítá to, že by se v rámci kotonu věnovala větší pozornost rozvojové pomoci a obchodu konkrétně za účelem rozvojové pomoci. Vzhledem k eh, zvýšené regionalizaci eh, poukazujete na to, že by eh, mohly nastat problémy se skupinou AKT. Komise se domnívá, že toto je spíše příležitostí než hrozbou regionální integrace je nesmírně důležitá pro rozvoj zemí AKT a tuto realitu musíme zahrnout do kotonu tak, abychom lépe dosahovali jeho cílu. To eh, v žádném případě neznamená eh, nějaký rozpad eh, skupiny v AKT. Její partneři naopak s tímto souhlasí. Dále se ještě zaměříme na některé další konkrétní otázky z vaší zprávy. My souhlasíme v těch otázkách klimatických změn a obnovitelných zdrojů energií Eh, které už jsou součástí eh, stávající revizi. Také se budeme zabývat potravinovou bezpečností v regionálním rozměru. Také zdůrazňujeme eh, otázku správného řádné zprávy věcí veřejných. To je základ dohody o kotonu. V návaznosti na článku 9 dohody z kotonu komise v současné době připravuje eh, příslušné návrhy v daňových otázkách například a také eh, chce eh, ve stávající revizi se této tematice věnovat. To znamená, že my sdílíme váš cíl a to vytvořit spravedlivé daňové systémy, které budou podporovat růst a efektivní daňovou zprávu a posilovat účast rozvojových zemích Eh, v mezinárodním daňovém procesu. Pane předsedo, také eh, beru na vědomí, že eh, litujete, že komise se neobrátila na celou řadu aktérů před zahájením revizního procesu, ale mm, mm, a to v rámci bodu 2.8. Nicméně eh, my víme, že eh, příště bude eh, třeba rozsáhlejšího připomínkového řízení, možná formou zelené knihy. Výsledky stávající revize předložíme jako základ v podobě ponaučení, která jsme z toho vyvodili. Děkuji a nyní pan Preda dvě minuty. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte de toate să o felicit pe doamna Jolie pentru realizarea acestui raport. Temele abordate sunt foarte importante pentru a garanta já bych rád poblahopřál paní Žoli k sestavení této zprávy. Je eh, důležité, abychom eh, tuto dohodu považovali za solidní základ eh, partnerství se zeměmi AKT a zároveň ji považovali za základ pro řešení výzev, které se v této oblasti vyskytují. Země AKT jsou hluboce ovlivněny hospodářskou krizí a nedostatkem eh, potravin v důsledku změn klimatu. Na druhou stranu je tady institucionální výzva ve všech, eh, nebo pro všechny strany vyjednávání a sice eh, jak ohlednit regionalizaci vztahů mezi zeměmi AKT a EU. Je třeba, aby ta revize obsahovala všechny nezbytné složky efektivní spolupráce tak, aby bylo možné přispět k naplnění eh, rozvojových cílů tisíciletí v zemích AKT. Já jsem eh, předložil pět pozměňovacích návrhů, které umožní eh, jasnější vyznění některých ohled některých aspektů textu. Například číslo 29 e, e, trvá na důležitosti vlastnictví orné půdy a e, uvažuje vytvořit mechanismus, který donutí mezinárodní firmy přiznávat své zisky. Eh, v paragrafu 25 je důležité jasně odkázat eh, na dostatek potravin a to v rámci politiky, eh, tedy rozvojové politiky EU. V odstavci 31 tam nesouhlasí EPP s tím, co se zde konstatuje. Děkuji, pan Dezies. Merci. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. I já bych rád poblahopřál paní Žoli k její práci, k její zprávě a také k tomu, že eh, zohlednila eh, návrhy eh, socialistů a demokratů a když znovu předkládáme pozměňovací návrhy, tak víme, že tak ehm, víme, že to zohlednila v tom usnesení. Domníváme se, že tady jde o eh, historické, eh, historické, historický závazek, není možné to banalizovat, eh, i když samozřejmě je třeba, aby některé věci byly uvedeny v soulad například s pravidly SVTO, ale třeba, aby tady byla zajištěna koherentnost všech politik EU, politiky Eh, rozvoje politiky rozpočtové eh, v souhlase s cílem rozvoje, ale také posilování demokracie, lidských práv, právního státu v zemích AKT. Nejde o vnucování nějakého modelu, ale o to, abychom společně s těmito zeměmi eh, budovali jejich rozvoj, který musí být trvale udržitelný. Další věc je ta, že tato revize nám umožní zapracovat do toho nové prvky, které se nově objevily v posledních pěti letech. Boj proti klimatickým změnám, transfer technologií, podpora rozvoje obnovitelných energií, dále boj proti potravinové krizi. Tady třeba, abychom e, více zdůraznili oblast zemědělství v naší spolupráci a také potravinovou soběstačnost. Dále je zde boj proti e, chybám ve finančním rámci, boj proti daňovým rádům, rájům a tak dále. S tím, čím souhlasíme. Rád bych zdůraznil dvě věci. U obchodu Eh, postupně eh, jsou zapracovávány z dohody eh, o hospodářském partnerství a tím pádem některá ustanovení dohody z Kotonu už jsou zastarala. Ovšem, tady je třeba říci, že obchodní režimy, ze kterých, které mají k dispozici země AKT, nesmí být méně pro ně příznivé, než to bylo v minulosti. Takže všechny ty prozacimní dohody o hospodářském partnerství a tak dále, to musí integrováno Eh, podle měřitek nastavených dohodem z Kotonu. Dále eh, je zde oblast migrace, je třeba dbát na to, aby byla zachována práva migrantů a není možné jít cestou eh, režimu tranzitu přes jiné země, kde nejsou garantována práva dotčených osob. Děkuji, pan Michel, na dvě minuty, prosím. Pane předsedající, vážený pane komisaři, já bych rád poblahopřál paní Žoli k tomu, jak přesná je zpráva, jak kvalitní analýzu obsahuje. Druhá revize dohody z Kotonu eh, by měla eh, skonsolidovat jednotnost, solidaritu mezi zeměmi AKT. Eh, tyto země musí sami ovlivňovat svůj rozvoj a to musí zaručovat právě tato dohoda revidovaná. Programování musí ovšem také zohlednit E, parlamenty v partnerských zemích. Já vím, že to je velice obtížná výzva, ale domnívám se, že tady musíme věnout e, zvlášť velké úsilí, abychom zaktivovali tyto parlamenty. Také je to očekávání, které musíme velice otevřeně vyjádřit e, v jednáních s partnerskými zeměmi, s jejich orgány. Jak víme, některé země AKT ještě musí podnítit, podpořit parlamentní diskusy. Pokud jde o demokratickou kontrolu a roli eh, společného parlamentního schromáždění EU a KT, na to třeba upozornit a vyjít ustanovení dohody z Kotonu, které umožňuje, eh, eh, aby strategické národní a regionální dokumenty byly zasílány na tento orgán, aby je projednal. Také třeba, aby toto schromáždění do budoucna bylo daleko více podle mého konzultováno v procesu vypracovávání eh, regionálních a národních eh, strategických dokumentů. Ještě jedním slovkem ke společnému parlamentnímu schromáždění. Domnívám se, že je třeba aby probíhala dvě zasedání ročně. Pokud by bylo jenom jedno, tak by to byl velmi negativní signál vůči našim partnerům. Eh, možná bychom regionální schromáždění mohli organizovat trochu lépe. 25. ledna o tom také budu hovořit v předsednictvu parlamentního schromáždění. Určitě by eh, parlamentní orgány měly sledovat vývoj v oblasti eh, dohod o ekonomickém partnerství, o hospodářském partnerství. A já vítám vaše slova, pane komisaři, protože vy jste dosti jasně eh, se vyjádřil, jakožto budoucí komisař pro obchod. Já ani na vteřinu nepochybuji o upřímnosti vašich slov. Je třeba tedy, aby u těchto dohod EPA existoval i parlamentní rozměr. Dále v rámci revizi dohody z Kotonu je třeba také eh, zafinancovat pomoc těmto zemím, tak aby eh, mohli čelit klimatickým výzvám. Děkuji. Děkuji nyní pan Deva na dvě minuty. Pane předsedo, takhle se to tady pořád do kolečka opakuje. Hovoříme o eh, zmírňování chudoby a podívejte se, tady je 350 miliard eh, euro na, takzvaných, eh, na takzvané eh, změnění chudoby a chudoba pořád narůstá. Proč pořád děláme nějaké politiky a programy v zemích AKT, které jsme nikdy nedělali v Evropě? Podívejte se, eh, Brusel nebo eh, Brabant eh, nezbohato nebo se nezbavil chubot, chudoby tím, co děláme v zemích AKT. Když jsme si vybohat, vytvořili bohatství v Evropě, tak jsme to vytvořili tím, že jsme vytvářeli bohatství. Jak to budeme dělat v zemích AKT? Paní Jolly správně poukázala, že dochází k úniku kapitálu a říká, že osmkrát z toho, co dáme do těch zemí, odteče. Proč se ten kapitál nepoužívá v těch zemích? Proč nevytvoříme podmínky pro to, aby ten kapitál zůstával doma, vytvářel pracovní místa a, a pomáhal ke vzniku bohatství. Dokud eh, nezodpovíme tyto otázky, tak pane předsedo, eh, plítváme prostředky našich daňových poplatníků a nezbavíme eh, jediného člověka chudoby. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji e, vám e, za stručnost a za vás projev a teď paní Cimr minutu. Moje skupina podporuje zprávu Evy Joly. Požadujeme mimo jiné, abychom zohlednili následující problémy. Za prvé, přijetí následků klimatických změn a nutná opatření ve státech AKT. Dále starost o to, aby byla zahájena regionální jednání se skupinami Eh, i jednotlivých států. Dále nutnost na základě dohody z kotonu investovat do veřejného prostoru a do veřejné infrastruktury, eh, úvěry Evropské investiční banky a současně také potřebujeme zohlednit readmisní kvóty pro migranty v rámci těchto vyjednávání. readm Novou verzí dohody z Kotonu byla zohledněna politická dimenze dohody, nyní jde o tu parlamentní dimenzi a z toho důvodu nemůžeme zkrátit zasedání se státy AKT na jeden den. Děkuji. Děkuji a nyní paní Morvaj minutu. Megrázó volt számomra, amikor egy élelmezési konferencia pro mě bylo šokující, eh, když eh, na potravinové konferenci africké delegace ukazovali eh, rukama, eh, nekrmte Afriku. Jak lépe eh, symbolizovat, že Afrika nepotřebuje potravinovou pomoc? Je třeba, aby dosáhla soběstačnosti potravinové. A africká populace A na to může být eh, stejně jako populace v eh, bývalém eh, komunistickém východním bloku nebo ve Francii. Je třeba, aby tamní zemědělci mohli rozhodovat o tom, co mají vyrábět sami a aby to mohli prodávat na místních trzích. A je v zájmu místní populace, aby měla zdravé potraviny, které budou místního původu a které jí budou dostupné. To jsou dvě různé logiky. Liberalizování globální svobodní obchod na jedné straně a, a soběstačnost potravinová na straně druhé a měli bychom měli určitě potra, podporovat potravinovou pomoc. Pane komisářu, šanovní państwo. Pan Kačmarek na dvě minuty. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, druhá revize dohody z Kotonu přichází ve velmi zajímavý čas protože nám to umožňuje provést revizi eh, v kontextu rychle se měnících eh, podmínek. Minulý rok jsme zažili celou řadu věcí, potravinovou krizi, finanční krizi, hospodářskou krizi a eh, dopady jednání o klimatických změnách, zejména pro rozvojové země. Ovšem, co je oblast zajímavé pro nás v Evropském parlamentu, je role společného parlamentního schromáždění a pokusy Eh, zkrátit počet schůzí za rok tohoto shromáždění. Eh, to nechceme, to je důležité, protože ani Evropský parlament ani parlamenty zemí AKT se neúčastnili procesu rozhodování, který vedl k těmto změnám. Je také důležité provést regionalizaci vztahu mezi EU a AKT. Eh, důležité se zabývat povahou této regionalizace respektive teď dochází k této regionalizaci. Já nejsem proti ní jako takové, ale myslím si, že ta regionální parlamentní schromáždění by někdy neměla nahradit, nikdy neměla nahradit společné parlamentní schromáždění, jen přirozené, aby společné parlamentní schromáždění rozhodovalo o svých vlastních záležitostech, aby to za ně nečinila ta dohoda. Je dobré podpořit roli eh, v parlamentu v jednotlivých zemích AKT, o tom se zmínil pan Louis Michel. Do budoucna chceme podpořit to, aby Eh, aby tam byli zástupci parlamentu a nikoli vlád. Také je důležité, aby parlamenty zemí AKT sehrávaly důležitou roli v, v oblasti rozvoje a účastnili se plánování a monitorovali plnění plánu. Je důležité, aby tyto parlamenty měly přístup ke strategickým dokumentům a samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba dosahovat synergii a nemařit zbytečně síly a neprovádět věci, které jdou navzájem proti sobě. Nyní paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Článek 13 dohody z Kotonu nebyl zrevidován od roku 2000. Týká se velice citlivé záležitosti, a totiž dialogu mezi Evropskou unii a zeměmi AKT o, emigr- o migraci, o spravedlivém zacházení s migranty, o principu nenavracení o hlubokých příčinách migrace a konečně také se to týká boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a týká se to i readmise. To jsou dvě věci, kterým se EU zabývá nejvíce. Zabrání krutému zacházení je něco, co je velkou prioritou EU, ovšem s článkem 13 souvisí hrozba represivního zacházení s nelegálním přesěvalci. Je zde bilaterální dohoda mezi Libí a Itálií, která vyústila eh, v netolerovatelnou situaci. A eh, zdá se, že to nějak neodradilo ty, kdo chtějí ještě přetvrdit tu článku 13 a posílit boj proti nelegálnímu přistěhovalectví. Eh, v některých zemích už byl zahájen boj proti nelegálním, hon na nelegální přistěhovalce. Dále je zde aktuální krize. Je třeba zajistit synergie mezi otázkami přistěhovalectví a rozvoje. Pokud chceme pomoci jim AKT, je třeba si uvědomit, že my také potřebujeme migraci, abychom se vyrovnali s krizí. Je tedy třeba se zaměřit na legální migraci a mobilitu, protože to jsou eh, jediné záruky před tím, eh, před tím eh, trošku šíleným klimatem, které se pomalu u nás uchycuje v našich zemích. Děkuji a není pan Rinaldi na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, milí kolegové, jako křesťanští demokraté chceme využít přeskumu dohody z Kotonu k tomu, abychom vytvořili moderní znění této dohody. Když hovořím o moderním znění této dohody, mám na mysli politiku, která nám umožní větší svobodu, svobodu obzvláště osvobozenou od administrativy, která je v zemích AKT stále silnější a větší a která je stále překážkou hospodářského rozvoje. Hovořím o svobodě jako o možnosti pro studenty, aby mohli studovat i v zahraničí. Myslím si, že přeskumu musíme využít tomu, abychom eh, rozvinuli rozvinuli, vyvinuli eh, ty program stipendií. Hovořím také o svobodě informačních technologií abychom mohli například o internetu říci, že tento fenomén je využíván co nejvíce lidmi. A samozřejmě hovořím také o volném pohybu osob, abychom zajistili, že vyrovnáme velké rozdíly, které jsou v rámci bilaterálních dohod. Dohoda z Kotonu je pokračováním dohody z Lomé. A myslím, že je pro nás velkou výzvou a má velkou roli. Děkuji a nyní paní na minutu a půl. Pane předsedající, pane komisaři, chci především poděkovat paní kolegyně Žoli za kvalitu její zprávy. Revize dohody z Kotonu musí být konečně příležitosti mm, k bilancování a k načrtnutí nových základů pro e, zlepšení spolupráce jeho fungování k dopadu. E, e, myslím si, že je velice důležité se jasně nastavit priority a já chci upozornit na tři věci. Jednak je třeba zpřesnit obsah politického dialogu není možné ztrácet ze zřetele eh, konsolidaci míru, a prevenci a řízení konfliktů, ale naopak eh, operativně zajistit provádění existujících, existujících pravidel. Dále je třeba bojovat proti eh, proti obchodování s drogami a s lehkými zbraněmi. To je výzva, jejich řešení by mělo pozitivní dopady v politické, ekonomické a sociální rovině. Dále uzavření vyváženého a e, pružného e, e, hospodářského partnerství by bylo velice důležité pro globální rozvoj. Klíčové sektory jako zemědělství, obnovitelné zdroje a zaměstnanost mladých by měly být lépe zohledněny. Pravidelný dialog s místním obyvatelstvem nám umožní nastavit to reálně. A dále institucionální rámec je naprosto zásadní. Je třeba zajistit lepší kohezi mezi různými pilíři dohody a dále posílení společného parlamentního schromáždění a posílení role eh, národních parlamentů zajistí lepší demokratickou kontrolu a lepší transparentnost. Závěrem všechny nové nástroje, eh, se kterými se počítá, musí eh, zohledňovat hlavní hodnoty této spolupráce. Především nesmíme ztrácet se zřetele hlavní cíl, totiž vymícení chudoby a zároveň přispívání k trvale udržitelnému rozvoji a postupnému začlenění těchto ekonomik do světového hospodářství. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kašman. Děkuji, pane předsedo. Stručnost a hutnost je základem moudrosti a já vám blahopřeji dámy je třeba eh, podporovat eh, zásadu eh, doložek o lidských právech, a, o kterých se nevyjednává, a dále doložek o diskriminaci na základě sexuální orientace, v pohlaví, diskriminace lidí s AIDS a HIV a tak dále. Já jsem slyšel, že údajně některé země nechtějí tyto Eh, doložky, ale eh, pro parlamenty je to životně důležité. Lidská práva jsou často eh, nahlodávána tímto způsobem a my si musíme uvědomit, že obhajoba lidských práv je v jádru Evropské unie a proto by měla být středobodem našich vztahů se zeměmi AKT. Pane komisaři, tohle je na, pravděpodobně naposledy, kdy eh, eh, před námi vystupujete v rámci svého stávajícího portfolia, takže bych vám chtěl eh, vřele poděkovat eh, za eh, eh, vaše eh, výsledky. Vy jste eh, velkým eh, obhájcem eh, těchto eh, práv jménem EU a přeji vám hodně úspěchů v rámci vašeho nového portfolia. Děkuji a nyní paní Kavalio, minutu a půl. Pane předsedo, přeskum dohody s Kotonu vyslovuje zcela zásadní otázky a hovoří o trvalé udržitelnému rozvoji a integraci zemí AKT do světového hospodářství, zabezpečení dodávek energie, klimatické změny a vzdělávání jsou velmi zásadními otázkami pro rozvoj těchto zemí. Rozvojové země v tom mohou vidět velkou příležitost. Je důležité, aby tyto země právě proto, že mají možnosti trvale udržitelných zdrojů energie, aby je také využívali. Je také důležité, aby byli energeticky nezávislými, aby mohli zvládnout případné krize. Současně je tomu tak, že investice do vzdělávání je rovněž důležitá, a to pro boj proti nezaměstnanosti nebo chudobě. a také proti odlivu mozků, které jsou velmi zásadní pro tyto zemi. Na závěr bych ráda řekla něco o malých ostrovních státech. Tyto státy jsou obzvláště zranitelné a právě pro ně je uplatňování dohody z Kotonu a také akční plán pro Barbados a Mauricius velmi zásadní. To vše proto, aby i tyto ostrovní státy měly možnost dosáhnout trvalé udržitelného rozvoje. Děkuji a nyní pan Fejo, minutu a půl. Vážený pane předsedající, Evropská společenství byla vyzvána k druhému přeskumu eh, a k vyjádření k druhému přeskumu dohody z Kotonu. Eh, rád bych ale řekl, že v této oblasti máme určité potíže, na které zde narážíme. První myšlenka, která mě zde napadá, je samozřejmě zemětřesení na Haiti, které přineslo nepřekonatelné potíže. U tohoto specifického tématu jsme si vědomi toho, že dohoda s Kotomu chce vytvořit rámec který poskytne odpověď na globalizaci. Týká se míru a pohybem směr, směrem k demokracii. V roce 2004 tím pádem začala do, cesta dobrým směrem a máme před sebou ještě dlouhou cestu. Finanční světová krize, vysoké ceny potravin a klimatické otázky vyžadují novou revize této dohody. Rád bych také vyjádřil přání, aby Evropská unie co nejvíce, do co největší míry zachovala podporu pro tyto země. Myslím si, že je rovněž důležité, aby byly zapojeny i národní parlamenty eh, do současného i budoucího přeskumu. A proto se musíme sejít. Nyní pan Mauro na 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedající. Cíl, který si klade druhý přeskum partnerské dohody, je vyžadovat určitou zodpovědnost a kulturu zodpovědnosti. Bez účasti parlamentu, občanské společnosti a nevládních organizací to totiž není možné. Musíme vyvinout určité politiky, které budou odpovídat potřebám těchto zemí. Druhým aspektem dohody je 300 miliard dolarů humanitární pomoci, které byly přiděleny v posledních 40 letech. Tyto prostředky nemají vůbec žádný dopad, když vycházíme z toho, že růst v těchto zemích spočívá na 0,2% ročně. Proto si musíme ty tato fakta uvědomovat a otázky rozvojových zemí musíme vnímat jako naše problémy, naše otázky. Tyto problémy musíme vnímat v našich společnostech. Musíme vyvinout určitou taktiku. Jinak se dostaneme do určité spirály. Rád bych poukázal také na to, že když investujeme do lidského kapitálu, investujeme do největšího zdroje růstu. Nese to samozřejmě sebou zodpovědnost za to, že se tento kontinent vynoří z krize. Že budeme společně pracovat na společném dobru, a na to nejen státu AKT, ale i našem vlastním. Musíme vidět osoby, do kterých investujeme, a nejenom ty peníze.

Děkuji a nyní mám eh, šest řečníků do Catch the Začíná pan Nikolesku na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane komisaři, zpráva, ke které dnes vedeme rozpravu, eh, se týká také plné bezpečnost, pardon, potravinové soběstačnosti zemí AKT. O tom se nemůžeme bavit, aniž bychom eh, se bavili o zemědělství v Evropské unii. Evropská unie může a musí sehrát roli regulátora na globálním trhu. Dovozy potravin, eh, navyšování těchto dovozů by mělo dopad na eh, zvyšování, ve smyslu zvyšování cen potravin. Proto důležité, aby úroveň zemědělské produkce v EU byla ponechána mm, stejná, a to v zájmu zemí AKT. Také se domnívám, že eh, všechny aspekty potravinové bezpečnosti chudších zemích eh, souvisí a závisí na budoucnosti zemědělské politiky v EU. Paní Durand, děkuji, pane předsedající. Já bych ráda řekla, že zpráva paní Žoli je velmi kvalitní. Partnerství eh, AKT EU je eh, nutnější, potřebnější než kdy dříve. A ty tragické eh, události na Haiti také ukazují, do jaké míry toto partnerství se dává klíčovou roli a je třeba je dále posilovat. Já se chci konkrétně obrátit na pana komisaře Eh, zatím pro rozvoj, protosti eh, pro obchod. Eh, mám pro vás tři návrhy. Jednak, jak ji řekli kolegové přede mnou, je třeba ponechat tu, tu kontrolu, parlamentní kontrolu, ponechat dvě zasedání SPS ročně. Dále je třeba eh, dohody EPA eh, ponechat pod eh, kontrolou z parlamentních shromáždění, spíše než to ponechá pouze v logice obchodu. Že třeba také, aby parlamenty nesly odpovědnost za monitorování těchto zpráv a to v zájmu obyvatelstva těchto zemí. Děkuji. Nyní pan Ferreira na jednu minutu. Pane předsedající, pane komisaři, milí kolegové, revize dohody s Kotomu nám musí přinést nové myšlení rozvojové politiky Evropské unie. Tato politika musí představovat opravdovou spolupráci a solidaritu a musí pomoci autonomnímu rozvoji zemí AKT. Mechanismy, které uplatňují v současné době tyto země, udržují tyto země v dusivé závislosti. Potřebujeme nějakou stabilizaci vztahu. Co dělají společenství pro posílení společností? To jsou vlastně dohody o volném obchodu. Vliv na tyto státy má samozřejmě Evropský rozvojový fond a všechny tyto metody nám ukazují cesty, jak zavést tyto země do nových závislostí, a sice do mezinárodních závislostí, a ukáže jim, jak využít jejich zdroje pro dobro všech. Výhrady zemí AKT k těmto dohodám musí být rovněž zohledněny a rovněž jejich priority. Děkuji, pan Edelmeier, na jednu minutu. Pane předsedající, řeknu to hned jednou. Bod 31 k druhé revizi pro mě není smysluplné. I já jsem toho názoru, že různé readmisní dohody jsou určitým štafetovým během, kde jsou migranti převáděni z jedné země do druhé. A samozřejmě, že máme potřebu celý, celé tady ty dohody mezinárodně jinak urovnat. A Další myšlenka, cirkulární víza ze, ze, eh, pro osoby z, eh, ze zemí AK. To je podle mě špatná cesta. Chybějící samozásobování nepomůže obyvatelům zemí AKT uvědomit si vlastní hodnotu. Thank you, Mr. Papa Nicolau, one minute. Děkuji, pan Papa Nikolau, na jednu minutu. Eh, pane předsedo, dnes odpoledne jsme debatovali o katastrofální situaci na Haiti. A zabývali jsme se tím, jak eh, jako Evropané můžeme eh, přinést úlevu obětem. A já o tom teď hovořím, hovořím proto, že bychom si měli připomenout eh, typ dohody, eh, které máme eh, se zeměmi s hospodářskými problémy, které často potkávají takové přírodní katastrofy jako Haiti. Eh, v eh, Evropská unie by se k ním měla stavit jinak než eh, k zemím s jinými partnerskými dohodami. Jsou to chudé země, kde jsou časté nemoci a kde jsou časté humanitární krize. Je tedy naší povinností, a myslím si, že úhelným kamenem toho, čemu věříme v Evropské unii, abychom především respektovali lidské životy a to před eh, ziskem a finanč, finančním ziskem. Eh, takže bychom měli eh, se vynasnažit vyřešit tuto humanitární krizi co nejdříve. Hans-Peter Martin. Děkuji, pane předsedo. Když člověk myslí na Karibik, tak mu vytanou před očima dva obrazy. Za prvé, stávající eh, katastrofa, obrovská katastrofa na Haiti a když eh, eh, se člověk už dlouho zabývá tímto parlamentem, tak také ty koupající se poslance EU e při zasedáních schromáždění AKT EU. Padly tady docela důležité eh, body, ale možná bychom si mohli stanovit eh, docela eh, konkrétní cíle. Vzhledem k situaci na Haiti bychom příští jedno, dvě zasedání opulentní AKT mohli zrušit a ten eh, výnos z toho eh, dát na eh, Haiti. Bylo by to symbolické a mělo bychom tím v praxi ukázat, že to, co tady pěkně říkáme, také v praxi myslíme vážně. Děkuji, pan Buvelíny, minutu. L'Assemblea ACP è particolarmente importante. Děkuji. Shromáždění AKT má v současné době obzvlášť důležitou roli v době, kdy globalizace rozdělila svět na země, které vyrábějí zboží a ty, kdo eh, produkují myšlenky. Ehm, jsme svědky migrace eh, pracovníků a ne jenom zboží. A eh, navíc ehm, v rámci tohoto procesu zde máme také Středomoří, které leží mezi zeměmi AKT a EU. Ehm, je třeba zohlednit tuto novou realitu a Eh, pan Napolitano, prezident Itálie například, eh, eh, řekl, že by buď to mělo být jedno periferní zasedání nebo jedno pevné zasedání zemí AKT ročně v tom nejvíce multietnickém městě Evropy, které také je zemím AKT nejblíže, a to je Neapol. To tedy řekl italský prezident. A možná by tento návrh bylo možné projednat, protože by to také přibližilo Evropu občanům a na jihu Itálie by existovala logistická platforma eh, pro oblast Středomoří. Děkuji bardzo, pane předsedající. Pozvolím... Eh, Děkuji, pane předsedo. Já já jsem si dovolil požádat eh, o slovo v reakci na to, co řekl pan Nikolesku, protože bych chtěl podpořit to, co on říká. V našich hospodářských vztazích s ostatními zeměmi, včetně zemí AKT, bychom vždycky měli eh, se zabývat eh, dostupností potravin, dostupností potravin tak, jak to tady vnímáme v Evropské unii. My tady máme zkušenosti v EU svého způsobu. E, Byla provedena e, reforma cukerního pořádku, která bohužel e, zhoršila situaci tady v EU. Byla to špatná věc pro naše zemědělce, takže pamatujme, že dostupnost potravin tady je vždycky na prvním místě, to opravdu potřebujeme. Tak já vám děkuji a nyní dám slovo panu Dechichtovi, aby zakončil debatu. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve s ohledem na GSP a GSP+. My v zásadě nemáme nic eh, proti eh, tomu, eh, co je zahrnuto do dohody z Kotonu. Nicméně musíme si uvědomit, že GSP a GSP Plus jsou bilaterální, kdežto Kotonu je smluvní závazek multilaterální. Takže věřím, že to tam můžeme nějak zahrnout najdeme nějakou formulaci, která eh, na tu vazbu konkrétně eh, poukáže. Pokud o demokratickou kontrolu, eh, řada řečníků upozornila na to, že praxe, kdy probíhají dvě plenární zasedání ročně, by měla být ponechána. Komise je připravena vrátit se ke svému pohledu na věc a zohlednit vaše stanovisko, ale možná bychom přece jen se mohli shodnout na tom, že bude-li to možné, regionální zasedání eh, by se měla shodovat eh, s jedním či dvěma plenárními zasedáními SPS, protože jinak eh, při všech zasedáních Evropského parlamentu a kalendáři prací ostatních institucí by to asi bylo potom velmi náročné v praxi. Takže myšlenka dvou plenárních zasedání ročně s tím v zásadě souhlasím, ale pokud jsme se potom zblížit harmonogramy regionálních zasedání, s harmonogramem těch plenárních zasedání. Dále řada řečníků také hovořila o povaze eh, dohod EPA. My jsme se dohodli na těch eh, podmínkách a měli bychom vlastně hovořit spíše o dohodách o rozvoji. Myslím si, že eh, tím by také potom jednání se zeměmi AKT byla snazší. pak by ta diskuse asi byla otevřenější. A v každém případě, pokud parlament v určité fázi odsouhlasí novou komisi, jejímž já jsem členem, eh, s tím portfoliem, které mi bylo přiděleno, tak eh, se budu maximální měrou snažit o to, aby tyto dohody se staly úspěchem a také budu přítomen na zasedáních eh, společného eh, parlamentního schromáždění, či schromáždění spíše společných parlamentních. Pokud je o fiskální oblast, domnívám se, že jsem vlastně na to odpověděl již ve svém úvodním vystoupení. A skutečně se domnívám, že je velice důležité, aby toto bylo klíčovým bodem našich diskusí, našich jednání se zeměmi a KTL také při diskusích eh, mezi sebou. Eh, buďme v tom upřímně, já vím, že také španělské předsednictví to velmi zajímá. Eh, pokud skutečně chceme něčeho dosáhnout, bylo by také třeba, aby, abychom měli odvahu protože ten problém Eh, vlastně spočívá především v zemí, eh, ve vztahu mezi EU eh, e a jimi a společností v jejich vlastních členských zemích. Je třeba o tom otevřeně hovořit. Myslím, že tyto úvahy pěší a domnívám se, že také španělské předsednictví v této věci učiní určité iniciativy. Co ještě zbývá? Migrace. Pokud o článek 13. Obě strany si přejí to aktualizovat k, k oblasti migrace. U článku 13 komise předložila vyvážený koherentní návrh, který navazuje na eh, tři pilíře spolupráce v oblasti eh, migrace a rozvoje, eh, legálního přistěhovalství, nelegálního přistěhovalství a readmise. se. Ty aspekty, o kterých hovoří zpráva, jsou dostatečně zohledněny. Všechny oblasti, všem oblastem je věnovaná stejná pozornost, jednání běží a my jsme optimističtí ohledně možnosti dosažení dohody, pokud tedy bude utržena vyváženost všech tří pilířů. Na pana Kešmena, který hovořil o diskriminaci, pan Cashman tu momentálně není, ale myslím si, že má úplně pravdu, ale mm, sexuální orientace, diskriminace na základě sexuální orientace je součástí návrhu komise, ale také byste měli vědět, jste jako komise, že v některých zemích AKT je homosexualita zakázána ze zákona. My jsme nedávno intervenovali u prezidenta Burundi a také u prezidenta Ugandy, protože tyto země zavedly diskriminační legislativu. Ovšem je to velmi citlivé téma a domnívám se, že eh, v určitém eh, bodě se s tím budete muset eh, smířit. Buď to budete trvat na tom, aby ta formulace byla naprosto jasná, v tom případě pravděpodobně nedosáhneme dohody, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že ta formulace bude méně konkrétní, ale bude to zahrnovat i sexuální orientaci. To si myslím, že bude třeba ještě dále projednat v rámci v průběhu jednávání. A domnívám se, pane předsedající, že jsem eh, zareagoval na většinu věcí, které zde zazněly a v každém případě již hovořím příliš dlouho, za což se omlouvám. Děkuji mnohokrát, pane Deguchte. A nyní ještě paní Žoli, která uzavře za parlament. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Eh, od vstupu v platnost eh, dohody z Kotonu se chudoba eh, nesnížila. To znamená, že jsme selhali ve svém rozvojovém poslání a je třeba, aby se něco změnilo po této druhé revizi. Já jsem velice ráda, že mohu konstatovat, že zde existuje dosti velký koncenzus ohledně kroku, které navrhuji. A domnívám se, že jeden z prostředků pro jednání ve smyslu vymícení chudoby je boj proti daňovým rájům. A tento, tohoto nástroje bychom měli využít tak, abychom dosáhli toho, co je možné. V rámci EU a v regionu AKT můžeme eh, stanovit jako povinnost, závaznou povinnost nadnárodních společností deklarovat zemi od země, jaké jsou jejich zisky, příjmy a jaké jsou daně, které tam platí. To je také mezinárodní požadavek. Ovšem, eh, než tento požadavek na mezinárodním fóru vyústí eh, něco hmatatelného, tak uplyne mnoho, rek, mnoho let. To znamená, využijme té příležitosti, v rámci této revize, v rámci této dohody a zaveďme se toto pravidlo. Proto vás žádám, abyste neakceptovali pozměňovací návrh k článku 16, ale abyste zachovali původní změní, hlasovali pro původní změní, které eh, na nás apeluje, abychom si u sebe doma udělali pořádek. Eh, na podobnou notu čeho, co bychom mohli zavést. Žádat po své vlastní EIB, aby jednala, pokud je o daňové ráje. Je třeba zakázat investice eh, RDF do podniků, které své zisky eh, ukládají v daňových rájích. To například případ Zambie u velice eh, slibných Eh, slibných eh, investic, šlo nějakých 46 milionů dolarů o, o doly. To vůbec se nepomohlo eh, obyvatelům Zambie, zlepšilo to pouze situaci akcionářů, kteří měli přínos z této naší pomoci. To znamená, to je naprosto protismyslné. Dále můžeme změnit mandát EIB. E Vše, co v našich silách, bychom neměli odkládat um, a měli bychom skutečně bezprostředně jednat. Dále jsou zde některé principy, některé zásady, u kterých bychom neměli vůbec eh, slevovat. Eh, například jsou to lidská práva, jsou to práva migrantů a já na vás eh, apeluji opět, abyste hlasovali pro původní znění článku 31, to je mé znění, abyste Eh, nezrušili eh, eh, protest proti bilaterálním dohodám, protože tady v realitě jde o externalizaci řízení migračních toků. Děkuji za pozornost. Thank you. thank you. Děkuji vám, paní Jolie, a děkuji vám všem. Debata je tímto ukončena a hlasovat se bude zítra. Dalším bodem na pořadu jednání jsou eh, otázky s tím odpovězení eh, radě a komisi k procesním právům v trestním řízení. První eh, řečnicí je baronka Latford, která má